Cari colleghi, buongiorno a tutti. Dobrý den, kolegové. Omlouvám se za spoždění, s ním začínáme tuto schůzi. Nicméně mohu toto spoždění ospravedlnit nebo aspoň vysvětlit. Byl jsem na schůzce s předsedy podvýborů pro lidská práva a sede se 27 velvyslanci při EU a jak dobře ví, e, přítel a bývalý velvyslanec Kábulu Ettore Sekui. Řečnické schopnosti velvyslanců jsou velice rozsáhlé, je velice příjemné jim naslouchat, e, nicméně tato schůzka zabrala více času, než jsme předpokládali. Teď jménem nás všech bych chtěl zde přivítat pana doktora Sekuiho, který mezi nás přichází poprvé na takovéto slyšení do výboru AFET. Blahopřejeme mu, protože je zvláštní představitel Evropské unie v Afghánistánu, ale od července 2009 to je zhruba od doby, kdy my jsme byli zvoleni z našich členských států, on se stal vysokým představitelem zodpovědným za Pakistan. Má tedy dvojí mandát, což poukazuje na komplexnost eh, situace, na to, že se jedná opravdu o eh, kritickou situaci v dané oblasti. Tuto situaci si ještě podrobněji eh, probereme, probereme i Eh, poslední vývoj v této oblasti. Těší nás tato spolupráce mezi naším výborem a vysokým představitelem, která stále pokračuje. Pan velvyslanec Sekuj a doktor Vendrel eh, s námi byli mm, už několikrát, pan doktor Vendrel pětkrát. V průběhu mandátu tato spolupráce tedy nadále pokračuje a my si přejeme, aby byla nadále tak plodná jako v minulosti. Jak víme, výbor AFET už delší dobu sleduje dění v Afghánistánu, eh, tamní eh, kritické problémy související eh, se situací v celém regionu. Teď se tam jedná o otázky spjaté s volbami, s, s čítáním hlasů, protože se jedná o zemi, která od nedávné doby teprve uplatňuje demokratické principy, což vyžaduje podrobnou eh, kontrolu a náhled do věci. My tedy doufáme, že tato naše diskuze bude plodná, protože témata jsou to nepochybně velice zajímavá a komplexní. Jedná se o perspektivy pro budoucí afgánskou vládu, v souvislosti s budoucí vládou, tedy přemýšlíme o tom, jaké může být zapojení mezinárodního společenství do dění v Afghánistánu, zejména tedy co se týče Evropské unie. Jedna Eh, složitá otázka se týká koordinace mezi jednotlivými aktéry v mezinárodním eh, společenství, protože došlo k projevu několika rozdílných názorů na věc, co tedy dál činit, jaká jsou doporučení, nebo mm, určitá vyjasnění můžeme obdržet eh, my jako výbor od pana doktora Sekviho. Kolegové nepochybně budou chtít e, předložit buď své poznámky či své otázky pro doktoru Sekvimu, a už předem snad můžeme zmínit například otázku vnitřní bezpečnosti, otázku lidských práv, nebo konkrétněji snad ještě můžeme zmínit zákony, které byly schváleny a posleze revidovány. Nicméně ne tak, jak tomu bývá v našich západních zemích, protože se jedná například o práva žen, také je možná reforma eh, volebního systému, a to s ohledem na budoucí, na blížící se prezidentské volby na rok 2010. A nás by zajímalo dozvědět se něco více o této situaci. Tak, zajímá nás také kritická situace eh, s obchodem s narkotiky. OSN se zabývá otázkou kriminality a drog v Afghánistánu a podle posledních zpráv eh, je ten scénář znepokojivý. Pán velvyslanec Sekvi má tedy dvojí mandát, jak jsem říkal, jak pro Pakistán, tak pro Afghánistán. Obou dvou těchto zemí eh, se tyto problémy dotýkají. Takže jaký je vztah mezi zeměmi, jaká je stabilita eh, v tomto regionu, je, eh, je možné, aby tyto země v daném regionu s danými problémy, které tam existují, eh, spolupracovaly. Takže já jsem chtěl takto nadnést možná témata, která by nás mohla zajímat. Stejně jako nás zajímá, jaký může být eh, dopad historického samitu mezi EU a Pakistánem. K němuž došlo v červnu v Bruselu. To jsou teda témata, nebo některá z témat, na která bychom se chtěli zaměřit. Ale bez eh, dalšího zdržování vám velice rád předám slovo vám jako eh, našemu dobrému spolupracovníku, pane velvyslanče, našemu příteli. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Vy už jste řekl všechno. Pro mne je ctí se s vámi setkat Přijel jsem včera večer z Kábulu a hned eh, po této schůzi zase odjedu. Situace je tam nepochybně složitá v Afghánistánu. A abych mohl odpovědět na toto vaše pozvání, na vaše dotazy, eh, podobně jak to činil můj předchůdce, jsem přijel mezi vás. Jsem tím spíše poctěn, tímto pozváním, eh, protože vím, jak pracujete, pane předsedo. V oblasti mezi Kablem a Jalalabadem eh, v, v soutězce jsem vás viděl, jak eh, jste vedl práce na znovu zbudování spadlého mostu. Zejména bych chtěl ale poděkovat i panu místopředsedovi Proverovi protože i díky němu jsem dnes pracuji tedy v Afganistánu, když totiž eh, byl předsedou výboru pro zahraniční věci italského senátu, před pěti lety to bylo, měl důvěru v mladého člověka, který toužil po odjezdu do Afganistánu a, učin, a umožnil mu tento odjezd. Pane předsedo Provero, eh, jestli to tak mohu říci, eh, vlastně vy jste zodpovědný za to, že já tu dnes sedím mezi vámi. Euh, Kolegové pro mě připravili velice výřečný projev, který nepřečtu. A to proto, že raději budu mít prezentaci, která bude přímější a bezprostřední z hlediska situace. Ale pokud bych přečetl tento projev, tak bych začal eh, bezpečnostní situací. Uh, Je skutečností, že dnes zažíváme rostoucí nebezpečnost. Máme indicie za období 2007 až 2009 a oblasti, ve kterých není bezpečno, respektive počet těchto oblastí se zvýšil. Povstalce se snaží, snaží rozšířit svoji, své působení do jiných částí země které jsou považovány zatím za bezpečnější. K tomu všemu dochází v době, kdy Afghánistán čelí dvěma hrozbám, dvěma problémům. Eh, jednak je zde eh, frustrace části afgánské společnosti, frustrace z toho, že nejsou plněna jejich očekávání. Afgánci se stále více ptají, co přinesla poslední léta eh, za změny v jejich každodenním životě. Samozřejmě je to komplikovaná otázka. Po roce 2001 lidé očekávali, že se jejich životy zlepší. To očekávání bylo výrazné. Eh, ta očekávání se pojila s obnovou země po 30 letech, což samozřejmě není jednoduchý úkol. Ale tím dalším eh, jakýmsi virem, který působí v této době, a je to téměř paradoxní. Je to vlastně virus fyziologické, problém fyziologické povahy, je to únava dárců. Jsou totiž výsledky v Afganistánu uspokojivé? Pane předsedo, vy jste zmínil volby. To je skutečně to téma, o kterém se nyní nejvíce hovoří. Pozice EU byla od počátku jasná. Podporujeme tento proces, nepodporujeme ani se nestavíme proti žádnému z kandidátů. Volby, celý ten volební proces zdá se konečně eh, bude dokončen a druhé kolo, bude-li nutné, by mělo proběhnout nejpozději v říjnu. Protože, jak víme, po říjnu v zimě. by se zkomplikovala možnost organizace voleb v Afganistánu. A nemůžeme si dovolit žádné další, delší období politické nejistoty. Také Afgánci jsou unaveni z toho, jak dlouho vše trvá. Zároveň je důležité, aby ty volby prostě proběhly, celý ten proces. Já jsem řekl, že ten proces podporujeme. On je založen na dvou institucích, na nezávislé volební komisi, která je afgánská. Měli bychom zdůraznit, že jsou to první volby v Afghánistánu po 30 letech. A dále je zde um, ehm, ECC, Komise pro volební stížnosti, stížnosti na průběh voleb. Tam máme tři členy uh, nominované OSN, to jsou tři cizinci v té komisi a dále jsou tam dva Afgánci. Tato komise přeskoumává um, určitý počet um, uren volebních a doufejme, že v krátké době komise dospěje k závěru. Zrovna tak důležité je, co nastane po volbách. Afghánistán potřebuje kompetentní, odhodlanou vládu, která bude odhodlána přistoupit k nové smlouvě mezi afgánskou vládou a afgánským lidem na základě politického programu vítěze voleb. Existuje podpora pro uspořádání mezinárodní konference v Kábulu. Vláda, nová vláda, musí ukázat svým lidem, že je odpovědná a odhodlaná. Pokud o volby máme dobré i špatné zprávy. Špatnou zprávou je to, že se objevila uh, osočení z, z různých nepravostí a podvodů u voleb. Jak jsem řekl, ta, výpor, ta komise pro stížnosti na průběh voleb toto vše prošetřuje. Ovšem jsou zde i dobré zprávy. První dobrou zprávou bylo to, že to byly že to byla dynamická a důstojná volební kampaň, která volbám předcházela. Eh, diskuse se eh, točila kolem věcného programu a všichni Afgánci o kampaně byli velký zájem. Například proběhly debaty mezi různými kandidáty na prezidenta země. V rozhlase a v televizi se to vysílalo. A miliony Afgánců, milion Afgánců to sledoval, kladl otázky a lidé přitom vycházeli skutečně z programu těch jednotlivých kandidátů a řešení pro Afghánistán, které jednotliví kandidáti navrhovali. Ten etický rozměr celého procesu byl také povzbudivý. Oproti prvním prezidentským volbám Oba kandidáti, respektive první dva kandidáti, pan Karzaj, pan prezident Gandaj a doktor Abdullah, získali hlasy také v oblastech, kde většina není eh, jejich, eh, z jejich etnika. Skutečnost, že se podařilo volby zorganizovat, je dobrý výsledek. Eh, můžeme si představit totiž například zemi, kde mnoho lidí Eh, řekněme ve vesnicích, eh, nikdy v životě neviděli tušku nebo volební lístek. Volební lístky například byly velmi složité. Bylo potřeba použít 300 oslů, aby se veškerý volební materiál převezl i do těch nejodlehlejších vesnic. Před pár týdny jsem se sešel se skupinou vašich kolegů, amerických poslanců. jeden z nich, senátor Kanci, mi řekl, že pokud zvážíme například že když jeho posledně zvolili, tak k nám přišlo málo lidí a vysvětlovalo se to tím, že pršelo, takže se lidem nechtělo do volebních místností. Tak pokud zveme v potaz všechny ty hrozby, které učinili talibanští povstalci, na adresu občanů chystajících se k volbám. Víme, že lidům, lidem byly usekány nosy či prsty, tak eh, já si myslím, že ten výsledek ukazuje, že Afgánci chtějí být eh, pány svého osudu. Celý ten proces, jak jsem řekl již na začátku, vychází z jediné, otáz- z jediné otázky, jaká je bezpečnostní situace. A myslím si, že tady bychom měli hovořit jasně. Bezpečnost je složitý pojem, který má více rovin. Samozřejmě je to záležitost vojenská a v doktríně NATO rozlišujeme různé fáze utváření, čištění, eh, držení. Ale pokud eh, nemůžete udržet území, které jste vyčistili, také nemůžete ani dále rozvíjet. Takže je zde vojenský rozměr bezpečnosti, ale existují i jiné rozměry. Jedním z nich je rozvoj, tedy hospodářský aspekt bezpečnosti, kde si jsme říkávali, že si musíme získat um, srdce i hlavy uh, lidí. A myslím si, že bychom to měli ještě uh, Eh, obohatit a říct, že potřebujeme získat eh, srdce, hlavy a žaludky lidí, protože bez eh, důvěry a víry v budoucnost není možné lidi přesvědčit. Ale je zde ještě další rozměr a domnívám se, že právě Evropa v této věci mnoho vykonává. A to je, mám na mysli aspekt institucionální bezpečnosti. V Afganistánu totiž někdy dochází k tomu, že zde máme na jedné straně stát, který zejména na lokální úrovni v některých oblastech je považován za stát, který nedokáže zaručit základní služby. Základní služby, které by měl poskytovat každý stát. Jde to od bezpečnosti přes spravedlnost po vzdělání a i třeba tvorbu pracovních míst. Talibanci mají možnost eh, se šířit v některých oblastech, protože tam prostě stát není přítomen, protože stát nezajišťuje tyto základní služby. Dám vám zase příklad. Vezměme se například, že cirka 60 případů, které mají jít k soudu, se týká eh, majetkových sporů, práva na majetek. A zejména na venkově existuje možnost problém řešit násilím. Pokud mám například sousedský spor, mohu to řešit násilím, nebo se obrátit na soudce. Pokud tam soudce není, nebo pokud je soudce neschopný, nebo je skorumpovaný, pak um, lidé jsou jaksi zbaveni svých občanských práv. A talibánci potom získávají prostor pro to, aby vykonávali spravedlnost. To tež platí pro vzdělání školství nebo tvorbu pracovních míst. Mnoho lidí se domnívá, že talibanci, tento odhady se liší 50-70%, že lidé vstupují tady do Talibánu až v takovýchto procentech, prostě proto, že nemají žádné jiné Eh, pracovní příležitosti, žádnou jinou možnost obživy. V některých oblastech víme, že ti lidé dostanou třeba 300 plus minus 300 dolarů měsíčně. A prostě ti lidé nemají na výběr. Žádnou jinou možnost obživy nemají. A řešení tohoto problému, který jsem nazval institucionálním aspektem bezpečnosti, tak to řešení by zajistilo eh, naše sim, by zajistilo sympatie občanů v některých by zajistilo tedy, že sympatie Afgánců v některých oblastech, které nejsou vládány Talibány, že jejich sympatie k Talibánu by výrazně poklesly. A ta země potřebuje daleko více úředníků, technokratů, potřebuje budovat své kapacity, a to zejména na místní úrovni. Já už jsem je tady použil jedno řečení, jeden slogan a teď použije další. Měli bychom si říci, že afgánská vláda by sama sebe měla hledat a nalézt, a to jak v Kábulu, tak v provinciích. Evropa eh, dělá ale co z užitečného, nejvíce viditelný je EUPOL. Po obtížném začátku se tato operace naprosto skonsolidovala a EUPOL poskytuje celou řadu věcí. Za prvé reformu ministerstva vnitra, pomáhá také s reformou civilní policie a policie je klíčovým aktérem v oblasti toho institucionálního rozměru bezpečnosti. EUPOL také spolupracuje s americkou misí takzvaným CSTC alfa. To, tady opět jde o reformu policie. Eupol také působí v oblasti e, tvorby a organizace e, policie a trestního stíhání a vyšetřování, protože to je také zcela nezbytné kvůli e, vysoké míře kriminality v zemi. Ta policejní práce vedena informacemi rozvědky donedávna vlastně vůbec tato možnost neexistovala a přitom v každém policejním systému je klíčová. Dále posílení vazby mezi policií a soudy, to je další oblast, ve které UPOL působí. A nyní bych tady rád učinil určitý apel na vás. EUPOL stále trpí nedostatkem zaměstnanců. Podle nejnovějších čísel máme cirka 270 eh, policistů z různých zemí v této misi. Musíme si uvědomit, že nakonec eh, záleží na ochotě eh, členských zemí, kolik policistů tam vyšlo. Takže já na vás apeluji, abyste nám v této věci pomohli. Abyste nám pomohli posílit tu misi, která je klíčová pro stabilitu v Afghánistánu. Rád bych zdůraznil ještě další e, věc, kterou považuji za klíčovou. A to je regionální rozměr. Naší přítomnosti v Afganistánu. Řadu let jsme považovali tuto věc za um, krizi, která má pouze jeden scénář, ale musíme, musíme uvažovat e, o tomto scénáři ne pouze v kontextu vztahu mezi Afganistanem a Pakistánem, ale e, musíme se na to dívat šíře. Otázka, zda jsme schopni ovlivnit e, pozitivně či negativně stabilitu Afganistánu v regionu, je další téma k zamyšlení. A já jsem pevně přesvědčen, že je v zájmu každého, aby se z Afganistánu stála stala stabilní eh, země, která je přátelská k všem, ale eh, neslouží nikomu. Pane předsedo, je tady jeden bod, který jste nezmínil a můj názor je tento, že musíme hovořit o usmíření. Hovoříme často o usmíření s talibánci a dovolte, abych vám eh, předestřel svoji představu. Nejprve bych uvedl rád, že to slovo usmíření nemám rád. Nemá dobrý význam. Rád bych použil spíše jiný termín, a to je začlenění. Začlenění je totiž něco velice konkrétního, takže otázka zní takto. Měli bychom hovořit s těmi, eh, které dneska eh, označujeme za talibánské povstalce? Já říkám ano, ovšem za předpokladu, že jsou tady eh, určité hranice, za něž nelze jít. První věc, jež musíme, jež musíme rozlišovat, je usmíření a opětovná integrace. Integ- opětovná integrace se týká těch, kdo jsou zapojeni do bojů. E, jsou to ti, kteří nemají ideologickou, ale jinou motivaci a, a jsou na straně Talibanu. Pokud se podíváme e, na um, Taliban, víme, že to je galaxie, která se stává e, z mnoha různých souvězdí. Fragmentace, roztříštěnost je eh, další termín, který nám pomůže pochopit situaci v Afganistánu. Eh, jsou oblasti, které jsou infiltrovány Al-Qaidou, jsou oblasti, které spíše tíhnou takto, které eh, mají lidé v oblastech mají pocit, že Eh, vlastně eh, jejich kmeny a jejich hm, spolupčané byli obětováni. Jsou tam dále skupiny zločinců, eh, kteří spatřují ve státě společného nepřítele. Potom jsou tam ti, kteří vyčkávají. Mají jít s vládou, anebo ne. Především eh, tehdy, pokud ten stát považují za slabý, tak váhají. Potom jsou tam ještě další, kteří jsou, jak bych tak řekl, eh, kteří pocházejí z upošlických táborů a dopadají na ně sociální problémy. Takže je tady opravdu velká roztříštěnost. A potom to slovo usmíření. Podle mého názoru bychom měli vycházet z několika principů. Je to především úcta k ústavě. Ústava je velice eh, konkrétním dokumentem. Proč? Eh, je tam totiž eh, specifikováno několik hranic, které nelze překročit. Takže ta ústava uznává rovnost mezi pohlavími a samozřejmě nesmíme dopustit, aby tato um, mez byla překročena a nemůžeme dopustit, aby ženy nesměly chodit do školy. Potom je tam také eh, úcta k základním lidským právům a to je další věc, kterou nesmíme zapomínat. Ten politický proces eh, eh, spočívající na úctě k ústavě je eh, otevřený všem, kdo nechtějí tyto meze překračovat. A začlenění inkluze znamená něco jiného. Musíme zajistit, aby všichni ti, kdo považují proces usmíření za proces jaksi, který něco připouští, by měli být, mít možnost se je účastnit. Já si myslím, že je jasné, že ten proces je života schopný za předpokladu, že to, že to bude proces, jež budou mít v rukou Afgánci za podpory mezinárodního společenství a také za předpokladu, že právě tento proces bude akceptován ostatními aktéry v regionech. V regionu. Co může udělat Evropa? Já si myslím, že již dělá hodně, ale může udělat ještě více. Především z finančního hlediska. Evropa poskytla Afgánu, Afganistánu od roku 2002 více než 8 miliard euro Hovoříme zde čistě o nevojenské finanční pomoci. Evropa operuje v klíčových oblastech, v oblastech, které jsou klíčové eh, pro zemědělství. Máme tam vojenskou, pardon, máme tam eh, policejní misi, EUPOL. Je, bývalý eh, kolega Morion byl v čele mise, která byla eh, velice důležitá, ne pouze, že sledovala proces prezidentských voleb, ale i proto, že eh, připravila takový volební cyklus. Jak pan předseda připomněl, v letošním roce se budou konat parlamentní volby a, v první, a vůbec poprvé také krajské volby. A na té místní úrovni to budou právě uh, instituce, které budou složit jako první, mm, první kontakt. Takže ty provinční, respektive okresní rady um, představují tu místní samozprávu. Takže to je první fáze vytváření afgánských institucí. A nesmíme zapomínat, že e, nejdůležitější konference o Afganistánu se konaly v Evropě. Počínaje Bonem přes Londýn, e, Řím, Paříž a Hák. A my víme, co dokázali. Mají svůj význam, velký význam a jsou také velice dobře vnímány ze strany Afgánců. Ale upřímně, co to je Evropa? To se mě mnohdy Afgánci ptají a já říkám, Evropa je e, společný systém sdílených hodnot, mezi něž patří lidská práva, zodpovědnost, transparentnost a tak dále. A to je přesně to, co afgánský stát potřebuje. Rád bych však jel, šel ještě dál a řekl bych toto. Evropská um, s, evropský rozvoj nebo vlastně Evropská uh, unie byla založena na uh, vzájemném respektu a ne na vzájemné rivalitě. Pokud to převedeme do toho regionálního kontextu v regionu, kde nedůvěra je skutečností, kde nedůvěra existuje a kde i z um, ekonomického pohledu je řada příležitostí, protože my jsme tu svoji uh, stavbu uh, začali na základech z ocely a uhlí. My samozřejmě Eh, nechceme nabízet svůj model k kopírování, můžeme nabídnout svoji zkušenost. A co můžeme udělat, co může udělat parlament? Takže to je otázka na vás. Nejprve dovolte, abych eh, vyjádřil svoje, svoji víru v parlamentní diplomacii. Je to klíčový faktor i v situacích podobných té, která je v Afganistánu, kde se nově budují instituce, kde může parlament sehrál mnohem lepší roli. A dále se domnívám, že že ti, eh, kteří eh, představují ty nejlepší zdroje pro Afghánistán, mohou získat od vás podporu. Proto bych eh, vás vyzval k tomu, abyste se snažili co nejlépe spolupracovat s afgánským parlamentem. Bude to ohromná vzpruha. A musíme na tom pracovat, protože ve finále uvědomíme si, že Afganistán je velice mladá země. 60 obyvatel je mladších 30 let. Pokud eh, bude ten demografický vývoj pokračovat stejným tempem, tak za 15 let eh, bude 70 lidí mladších 20 let. Takže musíme se nadále eh, snažit o to, aby nám tato mladá generace neproklouzla mezi prsty. Dovolte ještě několik slov o Pákistánu. Velice stručně, poněvadž jsem si eh, vědom toho, že jsme určitým způsobem omezení, možná bych to mohl udělat v podobě odpovědí na vaše otázky. Děkuji vám, pane velvyslanče, za ten, mm, toto expoze tak rozsáhlé a kompletní. Já už jsem naznačil několik různých témat, vy už jste mm, odpovídal, čímž budete určitě stimulovat eh, další eh, dotazy. Eh, především dvě krátké úvahy. Dovolte mi pár osobních slov. Pán velvyslanec byl tak laskav, že připomněl nedávnou okolnost, za které jsme se sešli v Kábulu, když byl tam italským velvyslancem a já jsem byl starostou Milána a společně jsme řídili práce na znovu vybudování z spadlého mostu. Proč jsme tam byli? Nejen kvůli tomu, abych, aby se z nás stali řemeslníci, ale protože z Milána přišel tento dar Kábulu, a to 49 autobusů a 10 e, strojů, s jejich prostřednictvím jsme mohli posílit, e, posílit jak e, hromadnou dopravu, tak sběr odpadu ve městě. Prostřednictvím ekonomického rozvoje lze přece jen získat srdce eh, mělo pro nás smysl to, že jsme mohli vybudovat most. Eh, chci vás teď požádat, abyste omezili své příspěvky na dvě minuty, protože pán velvyslanec se s námi smí, může zdržet jen krátký čas. A dokážete si představit, že zde je velice dlouhá řada kolegů, kteří chtějí se přihlásit do diskuze. Tak vás žádám, abyste hovořili pouhé dvě minuty. Kolega Bergman předseda delegace Evropského parlamentu pro Afganistán, má slovo jako první, prosím. Grazie mille, presidenti. Um, maar ik zal in het Nederlands spreken, want dat is mijn taal. Uh, ik... Předsedo, budu hovořit holandsky, protože je to moje mateřština. Vyslechl jsem si vystoupení pana doktora Seky a velice jsem obdivoval jeho osobní odvahu a jeho analýzu. A také opatrnost z hlediska jasného vyjádření. To je součástí naší úlohy. Budu mít tři otázky. První otázka. Hovořil jste o bezpečnosti, o EUPOLu, o úloze Evropské unie při posilování afgánské policie, tedy bezpečnostních sil Afganistánu. Tato otázka zřejmě není záležitostí investic do lidských zdrojů z hlediska Evropské unie. Spíše bych chtěl vědět, jak má vypadat afgánská policie má to být vojenská policie po americkém způsobu, anebo bude odpovídat spíše typu policie v Amsterdamu. To je policie, která může sama posoudit, zda se jedná o přestupek či nikoliv, kdy je nutné zajistit dodržování zákonů. Zdá se mi, že Evropský přístup chce spíše zajistit více respektu pro afgánské občany a to je to, co podle mého názoru afgánští občané potřebují. Eh, Američané v tomto smyslu ztratili určitý kredit. Chtěl bych se zeptat, eh, jak si představujete eh, tyto afgánské bezpečnostní síly? A dále, co se skrývá pod pojmem afganizace? Pokud chcete, aby naše síly eh, se snažily o obnovu, jakým způsobem zajistit afganizaci Afganistánu. Znamená to, že afgánští představitelé, včetně talibánských představitelů, se budou účastnit řízení a zprávy země. 30 vteřin jste přesáhl limit, děkuji. Kolega Kela má též dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Pane velvyslanče, děkuji vám za velice zkušenou prezentaci. Je třeba nabízet eh, naději a to by mělo platit i pro nás, pro země, které se účastnily této mise do Afganistánu. Je 25 eh, členských států, které mají svoje eh, síly v Afghánistánu. Došlo tedy ke koncenzu na politické bázi. Znamená to, že hra je, se dostala, ta sázka je velice vysoká. A jak jsme slyšeli, naděje není tak eh, silná v Evropě. Jaký je váš dojem na možné alternativy eh, vůči současnému prezidentovi? Zdá se, že americká administrativa se rozhodla, že pan Hrazájí vyhrál. Ale udržitelná demokracie se musí zakládat na důvěryhodných alternativách. Takže je tu nějaká jiná alternativa oproti panu Karzájimu, Abduláhovi nebo někomu jinému? Před 20 lety zhruba na západě lidé říkali, že musíme podporovat Gorbačova, protože k němu není žádná alternativa. Pak přišel Jelcina. Opět se tvrdilo, je, že třeba podporovat Jelcina, protože tam nebyla žádná jiná alternativa. A dnes Figaro. Ve Figaru bývalý eh, šéf rozvědky tvrdí, že Mulachomar a pan Karzají pochází ze stejného města a ze stejného kmene Eh, to znamená, že mají k sobě velice blízko. Za druhé, eh, vynaložili jsme hodně peněz na návrat uprchlíků. Je, eh, probíhá tento návrat uprchlíků? Jak to pokračuje? Děkuji vám, pane Kelame. Slovo má kolega Arlaky. Dvě minuty. Grazie, grazie, signor Presidente. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane velvyslanče, samozřejmě můžeme přijmout váš apel na posílení Evropské mise do Afghánistánu. Velice jsem ocenil váš pozitivní přístup k tomu, co je třeba vykonat a k těm výsledkům, které jsou žádoucí. A také, že jste zcela jasně mm, promluvil o potížích, které jsou e, v této zemi, která se nachází ve špatné situaci. Prosím vás, abyste odpověděl, jak nejlépe můžete eh, podle svého vědomí a svědomí. Řekněte nám, co si myslíte o tom, co se teď budu ptát. Jsou trochu těžké ty moje otázky. Za prvé je to otázka partnerství. Víte, že to je nejobtížnější věc v Afganistánu. S jakým typem vlády s lidmi, kteří tam jsou, s lidmi, kteří eh, pracují nejen ve vládě, ale i v parlamentu a v místních eh, orgánech. Jakou máme šanci dosáhnout výsledku? Já si myslím, že tu jsou nějaké alternativy na základě politiky, kterou jsem doposud vykonával, jsem poznal, že alternativy se vždycky najdou. Takže určité myšlenky o tom, představy o tom, co by se dalo dělat bez Karzájího nebo někoho jiného, by zde byly. Za druhé, otázka narkotik, o tom byste nehovořil. E, jaké jsou alternativy e, vy, e, vykořenění opia, pěstování opia? Jaké jsou možnosti, které nabízí Spojené státy nebo my? Děkuji za to, že pan Larky zkrátil svůj projev. Okle má slovo na dvě minuty. Sorry, I was listening to the Finnish interpretation. Promiňte, poslouchala jsem finské tlumočení a nezaznělo moje jméno. Vítám vás v Evropském parlamentu. Pane Sekvi, myslím, že vám musíme poděkovat za tu nesmírně obtížnou práci, kterou tam naším jménem vykonáváte. V podvýboru pro lidská práva tohoto parlamentu jsme nedávno vyslechli mluvčí z Afghánistánu, bylo, dozvěděli jsme se mnoho užitečného a mě by zajímal váš názor nebo komentář k tomu, co jsme například slyšeli. Byl tam třeba zástupce Human Rights Watch, tedy zástupkyně paní Rachel Reed z Kábulu, která říkala, že ji velmi znepokojuje možný dopad na lidská práva toho navrhovaného dialogu s Talibánem. Mne by zajímalo, co si o tom vymyslíte. Dále jsme slyšeli od eh, sítě analytiků pro Afganistan, která sídlí jste v Evropě, že tito analytici mají určité pochybnosti o tom, zda mandát komise, která má prošetřovat nepravosti eh, u voleb, zda její mandát je dostatečně silný pro to, aby odolala určitému tlaku ze strany zástupců vlády a podobně. A do třetice, jaké jsou možnosti pro stabilizaci situace a zároveň zlepšení situace v oblasti lidských práv mohla by ta evropská policejní mise například věnovat více pozornosti pro školování v oblasti lidských práv, práv žen a tak dále, eh, tak abychom šířili ten druh hodnot, který se my všichni, včetně vás, přejeme v Afganistánu šířit. Děkuji. Děkuji, paní Autolo. A nyní pan kolega Lezing, kolega Lez, kolegyně Lezingová na dvě minuty. Já bych chtěla nejdříve poděkovat za eh, tuto důkladnou přednášku. Nicméně tady jsou ještě některé otázky pro mě. A chtěla bych navázat na kolegu, který hovořil o vedení delegace v Afganistánu. A sice jde mi také o budoucnost afgánské policie. My už jsme se tím zabývali a já jsem již prohlásila, že je mnoho školitelů z EUPOLu, kteří patří buď k francouzskému četnictvu nebo patří k civilní gardě, tedy v Itálii. Jsou to vlastně mm, spolky mm, para vojenské policie a chtěli bychom vědět, zda to je předobraz afgánské policie a zda eh, by to nebyl krok zpět z hlediska eh, rozvoje směrem eh, k demokracii, směrem k civilnímu policejnímu aparátu, protože samozřejmě to by pak neodpovídalo tomu, co my si představujeme pod evropskou policií nebo pod těmito otázkami demokratizace. Pak je zde problematika afganizace. I tady mám velké obavy ohledně rozvoje v této zemi. Když se podívám, co eh, máme za stát v tomto okamžiku a co zde máme za vládu. Víte, že je to vláda, která má malou podporu z hlediska lokálního obyvatelstva. A tato vláda eh, pak by eh, měla se opírat o velmi vybavenou armádu a to všecko by stálo mnoho peněz. To znamená, že by to představovalo mnohem více prostředku, než vůbec obsahuje eh, afgánský rozpočet. Proto bych chtěla položit otázku, jak pak by bylo možné, tak jak jste to řekl, eh, pane eh, velvyslanče, také uspokojit tyto žaludky, to znamená, odkud tyto zdroje mají přijít a jaký vliv tady může mít Evropská mise EUPOL. Děkuji. la Děkuji vám, paní Lezing. Slovo má vám Preda, dvě minuty. Mulțumesc mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ambasador, pentru expunerea făcută. Um, aș vrea să... Děkuji, pane velvyslanče, za vaše vystoupení. Rád bych vám položil tři dotazy. Zmínil jste několik pozitivních aspektů evropského angažmá v Afghánistánu. A mne by zajímalo, podle vašeho názoru, který je ten nejpozitivnější aspekt, ten nejlepší Čili jak, jaký vývoj, jaký posun v té situaci vnímáte jako nejdůležitější? Byste hovořil o výrazné evropské přítomnosti v té zemi a která z těch, který z těch úspěchů Evropské unie je nejdůležitější tedy podle vás? Dále, vztah mezi EUPOLem a NATO. Řekněte nám prosím, jaké jsou ty hlavní aspekty této spolupráce a zda se tam objevují určité problémy, určitá citlivá místa. A konečně Povšiml jsem si, to je moje třetí otázka, že jste rozlišoval mezi smířením a začleněním či inkluzí. Já vím, že prezident Karzají často hovoří právě o smíření. To znamená, že vy takto vlastně nepřímo vstupujete do polemiky s prezidentem Karzájem. Děkuji. Děkuji vám. Na závěr tohoto prvního kola promluví pan Bjols. que José, al tomar posesión de su dificilísimo encargo embajador que tenía como. Děkuji. Pane velvyslanče, já jsem měl tu možnost uvědomit, uvědomit si, jak je ta situace obtížná. Situace, v níž se nalezáte. Hovořil jste o potřebě uh, uh, dosáhnout koheze a nyní máme osmé výročí vojenské akce v Afganistánu a ta debata se zintenzivněla. Hovoříme o tom, jak dosáhnout soudržnosti. Můžeme se lišit v našich názorech, ale shodneme se určitě na prognóze, v tom smyslu, že evropská přítomnost v Afganistánu bude přetrvávat po dlouhou dobu. A během e, této prodloužené doby si musíme zcela jasně určit, jaké máme priority. A jak je budeme prezentovat? Souhlasím s vámi v tom, že Ehm, musíme eh, získat srdce, mysl, ale nesouhlasím s tím, že musíme získat eh, i ty žaludky. Měli bychom nyní eh, dát prioritu těm srdcím a myslím. Nemůžeme ehm, na sebe přebírat příliš velkou zodpovědnost. Bývalá městská předsedkyně Norska Brundlandová řekla, že musíme zlepšit život obyčejných Afgánců. A e, výsledky e, kvality života ukazují, že Norsko zůstává v čele a Afganistán je úplně na konci. Lidé, lidi e, zajímá především otázka zdraví a e, potravinového zajištění. Takže ráda bych také něco slyšel o té zlep, zlepšení situace v oblasti zdravotnictví. Děkuji. Nyní poskytneme příležitost panu velvyslance, aby odpověděl. Děkuji vám, pane předsedo. Bude to velmi stručné. K otázce policie a bezpečnosti. Je tu výraz, který bývá používán v Afganistánu, a to je tiché tsunami. Vztahuje se ke skutečnosti, že každý den 4, 5, 6 policistů je zabito. Povstalci. Proč říkáme, že je tiché to tsunami? Protože se o tom nemluví. Téměř nikdo o tom nemluví. Pokud eh, si přečtete třeba Guardian, před několika lety eh, pronikla tam hm, část mé zprávy, která právě o tomto mluví. A proto chci využít této příležitosti a zmíním se o další věci. V situaci, v níž země dnes je, Potřebujeme obé. Poskytovat možnost udržení určitých oblastí eh, tou policií, eh, v situaci, kdy některé ty distrikty jsou vyčištěny. Protože opravdu zničující pro Afgánce je, že nějaký distrikt je vyčištěn, ale nikdo jej nedrží. Jakmile bezpečnostní složky opustí prostor, nastoupí zpět Taliban. Je samozřejmé, že naší vizí je určitá policie, která bude hrát tuto prioritní úlohu, bude vést účinnou interakci se soudním systémem. Nelze totiž někoho soudit, pokud je policie nejdřív nezatkne. A nebo naopak. To je klíčová věc. Potřebujeme také mm, navodit to vzduší důvěry k těm, kdo představují e, bezpečnost, bezpečnostní složky například ve městech. Co tam policie dělá, co já jsem nezmínil, to je moje chyba, je, že e, evropské policejní složky se zabývají ještě dalšími e, problémy, jako je korupce. korupce. nový minister, který zase není tak nový, ale a minister vnitra, pokud využijete těho jeho slova, budeme se zabývat korupcí, tak dokážeme udělat veliký krok vpřed tím, že vyřešíme korupci v celé země. Takže právě tímto směrem bychom se měli dál vydat. Otázka afganizace. Ano, to je klíčové. Afganizace podle mne, mého znamená dvě věci. Za prvé, skutečné předání určitých eh, aktivit Afgáncům, především tedy otázky bezpečnosti. Za druhé, skutečná implementace závi- eh, zakladající se na společné a vzájemné zodpovědnosti. Například follow-up po pařížské konferenci. Tato konference opakovala to, co už se dělo na Hákské konferenci. Šlo o to, aby se eh, správným způsobem eh, distribuovaly finanční prostředky do afgánského rozpočtu. To je také afganizace. Ale co z toho plyne? Vláda využívá správným způsobem tyto peněžní prostředky, což navyšuje vzájemnou důvěru. Já bych byla ráda, abychom měli pořád na mysli tyto dva aspekty a tak dosáhneme pokroku. A ještě bych rád něco dodal. Někdy vidím, že hovoříme spíš o strategii odchodu. Afganizace sama o sobě je strategií, ale já ji radši nazývám přechodní strategií. A to proto, že se snažíme přejít do takové fáze, kdy samozřejmě ještě budeme mít své závazky v Afganistánu, ale určité základní činnosti, které souvisejí se základním fungováním státu, včetně bezpečnostních otázek, budou v rukou Afgánců. Jaké jsou možné alternativy proti zájmu. Zcela otevřeně od samého počátku volebního procesu se mne tážou na tutéž věc. A já jsem pokaždé odpovídal stejně. Nakonec je to stejně na Afgáncích. Oni se musí rozhodnout. A oni by se měli rozhodnout i proto aby měli důvěryhodného vůdce sami pro sebe. Proto si musí zvolit svého vedoucího představitele sami. Nejlepší alternativou je ta alternativa, pro kterou se rozhodnou sami Afgánci. Co se týče uprchlíků. Mimochodem, rád bych něco upřesnil. Mulaumar a Charzai nepatří ke stejnému kmenu, protože Charzai je Durani, což je e, součást Popolsaj, zatímco e, Olmar je e, Kirzaj, což je jiný, jiný, jiná, jiný kmen, ale oba dva pocházejí z Kandaháru. Jsou to podkmeny Otaky. podstatě by to moc nezjednodušilo jejich kontakt. Tak a teď zpátky k těm uprchlíkům. To je skutečně klíčová záležitost. Jsem přesvědčen, že je to jedna z priorit. Rád bych dodal, že evropské země jsou velice velkomyslné. Afghánistán po léta a léta byl zbavován eh, svých eh, nejlepších eh, sil. Odhaduje se, že 900 tisíc až 1 milion osob nemohlo hlasovat prostě, protože nebyli v zemi. Takže já velice vítám vaši poznámku. Dotkl jste se totiž jedné z klíčových otázek pro budoucnost země. Jsem velice vděčný za vaše dotazy. A na rozdíl od toho, co se uvádí, ne všichni velvyslanci eh, jsou ti eh, správní eh, správní diplomati, kteří odchází do zahraničí aby lhali ve prospěch své země. Ale necháme žerty stranou. Myšlenka, o které jste hovořil, je právě ta, která je dnes velmi diskutována, o které já už jsem se také zmiňoval. Jedná se o tom, co se bude dít posléze eh, po odchodu. Mezinárodní společenství Evropská unie zcela jasně vyjádřila ideu, která si myslí musí být bedlivě zvážena všemi, všemi afgánskými politiky. A to jest nová vláda která se chce, se má dívat do budoucnosti, ne už tolik do minulosti. Ale mm, abych vysvětlil tento slogan, vláda, která je nyní u moci, je za poslední 4-5 let vládou, v níž největší počet v níž je největší počet opravdu profesionálních a schopných ministrů. Očekáváme tedy, že se stane to, že ministři, až bude nová vláda, ministři, kteří prokázali své schopnosti, budou nadále členy toho nového politického systému, který vznikne po volbách. A doufáme, že jejich počet bude neustále narůstat, tedy těch schopných politiků, což jsou naše optimistická očekávání. Teď se vrátím k narkotikám. Já jsem o nich nemluvil schválně, protože jsem si dokázala představit, že se mne na to zeptáte. Myslím, že se díváme na celý tento problém v celé jeho šíři, komplexnosti i vzhledem k údajům, které máme, ekonomickým údajům a dalším. Nejedná se jen o alternativní plodiny. Alternativní plodiny, jak vy víte lépe než já, mm, jsou zásadní podmínkou. Důležité je ale umožnit vstup na trhu těchto alternativních plodin. A tady je celá řada kroků, které lze přijmout. Například můžeme hovořit o pěstování oliv na olivový olej a tak dále. Nicméně my chováme velkou důvěru v novou vládu, a v to, že nová vláda bude právě o toto usilovat, o tyto nové kultury. Jaké další kroky ještě je třeba přijmout na vymícení pěstování narkotik? Bohužel se stává to, jak vidíme, že se že bují dva jevy. Kriminalita, eh, která je nadnárodní. Jejíž součástí jsou tedy i producenti mm, narkotik. A druhá věc, Afghánistán je schopen produkovat heroin. Co to znamená? Znamená to, že je schopen také eh, importovat eh, chemické prekursory. Proto musíme jednat. Je třeba posilovat regionální spolupráci Eh, pro potenci- v potenciálních transitních zemích. A je třeba postihnout eh, zdroje těchto dodávek. Jak? Víte, i fyzicky dovážet eh, tuny těchto chemických látek je poměrně viditelná činnost. To znamená, že je třeba kontrolovat lépe hranice. roste vědomí, že je, je třeba postupovat organizovaně. A teď eh, drobnou poznámku o vykořenění eh, pěstování narkotik. v určité eh, době to byla taková mantra, pak se přešlo k období, kdy se o tom radši nemluvilo a teď jsme přešli do jiné fáze, kdy se uvádí, že některé cíle vykořenění těchto plodin je třeba podpořit. Otázka. Ke které se chci ještě vyjádřit, je, že dochází k jakési fragmentaci, která je vnímána v používání různých uh, různých metodik, různých postojů ze stran policejních složek. Je tu IPCB, což je, eh, pro což máme afgánský termín žirga. A v tomto orgánu se združují všichni, kdo spolupůsobí eh, v, eh, ve vzdělávání policejní složek, ať to je Amerika nebo různé další země. Já to považuji za veliký úspěch. A to, že EUPOL nebo ty vedení EUPOLu vede skupinu právě v tomto panelu IPCB a zabývá se technickými záležitostmi, eh, strategickým, strategickými záležitostmi. Takže koordinace podle mého je dobrá. Zmíním se jenom o skutečnosti, že máme vynikající vztahy mezi všemi aktéry. I když třeba ten přístup se malinko někdy může lišit. Takže já bych řekl, že úspěšně ten problém řešíme, úspěšně řešíme problém koordinace různých přístupů. Samozřejmě je možné eh, udělat ještě více, ale myslím si, že jdeme správnou cestou. Dobrá, a nyní k nejdůležitějšímu pokroku, co je ten největší úspěch působení Evropy v Afghánistánu do posud. Něco, co je považováno za skutečný úspěch, je působení EU v oblasti zdravotnictví. Osmdesát Afgánců má přístup ke zdravotnickým službám. Pokud uvážíme, že ještě před třemi lety to bylo cirka 30 obyvatel, tak to si myslím, že je eh, reálné zlepšení situace. Ale je to i zlepšení z hlediska větší pozornosti tomu, jaké eh, základ, nebo nové reference toho, jaké základní služby má poskytovat stát. A půjdu ještě dále. 21. září, tedy před pár týdny, proběhla kampaň a očkování i v těch oblastech země, kde eh, mají silnou pozici povstalci. A dochází k tomu již dva roky po sobě, k, tomu, k této očkovací kampani. Co to znamená? Znamená to, že význam zajišťování základních služeb, jako je například eh, pro očkování širokých kategorií obyvatelstva, zejména těch eh, nejzranitelnějších, jako jsou děti, Tedy zajišťování těchto základních služeb je propagováno tak eh, a zajišťováno tak úspěšně, že dokonce i povstalci na tom spolupracovali. Tady v tom případě šlo očkování proti obrně. Ale řekl bych, že ty největší úspěchy eh, zatím ještě nejsou zjevné, nejsou viditelné a mám na mysli zejména to, co číme v oblasti zprávy, zejména na místní úrovni. Vztah na to EUPOL. Řekla bych, že ta spolupráce je dobrá, a to proto, že místní úroveň chápe, že buď budeme postupovat společně, anebo v tom budeme každý sám. Na to tedy zajišťuje koordinaci a před rokem byl zahájen dvouletý program Evropské komise, Takže programy či projekty mohou být financovány až do 80%, pokud to spadá do, toho evropské, do té evropské působnosti. To není úplně klasická spolupráce na to Evropa, ale jenom se tady snažím ukázat, že se snažíme řešit tu roztříšněnost, která je příznačná i pro mezinárodní přítomnost Afganistánu, nejen pro zemi samotnou. Hovořil jste také o um, evropských kmenech. A já vám řeknu jeden příběh. Poprvé, když jsem se sešel s Karzajím, ptal jsem mne, co přesně je mým úkolem. A já jsem se mu pokusil to vysvětlit, jak nejlépe jsem dovedl. A řekl jsem mu, pane prezidente, Evropa je svým způsobem jako Afghánistán. Žijí v ní různé kmeny. Čas od času se sejdeme na Jersey, abychom přijali důležité rozhodnutí. Obvykle to bývá v Bruselu. Mým úkolem v Afghánistánu je eh, dát všechny ty kmeny dohromady. A on mi řekl, no dobrá, tak už to chápu, vaše práce je podobná mé. No. Děkuji vám, pane velvyslanče. Druhé kolo. A teď se musím omluvit kolegům. Ovšem jinak to nepůjde. Toto druhé kolo bude eh, zkráceno. Příspěvky mohou být dlouhé jednu minutu, aby pan velvyslanec ještě vůbec mohl odpovědět, protože musí odejít maximálně v 16.45. Proto prosím, klaďte jen jednu otázku bez úvodu aby všich, všech osm poslanců mohlo otázku položit. Pan Kaslodis jako první. Thank you, chairman. It is Děkuji, pane předsedo. Je zřejmé, že síly NATO a Evropy musí zůstat v Afganistánu do té doby, než budeme mít jistotu, že můžeme odejít, aniž bychom dali prostor mezinárodním teroristům protipovstalecká politika vystavuje naše jednotky nebezpečí smrti a americký velitel žádá postřed Afganistánu. Alternativou je poskytnout podporu vládě a sám jste řekl, že by to měla být důvěryhodná a schopná vláda, která by, eh, představ, eh, která by prezentovala eh, zodpovědnost a odhodlání. Já také vím, že Eh, v Afganistánu je tak eh, rozšířená korupce, že si nekáží, nedokážu představit eh, neskorumpovanou vládu, čili žádného jiného kandidáta na prezidenta. Děkuji, pan Thaler. Grazie, prezidente. Rád bych postavil jedno vprašanje na bolj strategický rávn. Já bych rád položil otázku strategičtějšího charakteru. Pane veleslanče, rád bych věděl, jaký je váš názor na velice jednoduchou věc. Nedomníváte se, že naše vojenská přítomnost v Afganistánu pouze eh, přidává olej do ohně, do ohně povstání a posiluje Taliban. Nedomníváte se, že možná nastává čas, abych abychom začali plánovat stažení našich jednotek z Afganistánu. Na základě toho, co jste nám řekl před rokem dvěma, byla ta situace mnohem lepší. A nyní se zlepšila. Jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska spokojenosti. Je tam i ten prvek únavy, jak jste uvedl. Proč se domníváte, že eh, aplikovat stejnou strategii zlepší eh, tuto situaci během jednoho roku? Myslím si, že je nejvyšší čas eh, hledat eh, alternativní strategie a integrovat, co, jak se provést tu integraci do té míry, do které můžeme a potom se eh, vzdát té iluze, že můžeme toto zemi vést. Van Balen. Van Balen. Mr. President, I think it's maybe even pane předsedo. Já si myslím, že nezáleží na tom, jestli se myslíme, že eh, za ty volby byly legitimní, ale rád bych se pana Veslance Sekio zeptal, zda ten výsledek voleb a ten proces eh, dává prezidentu Kazajímu eh, v jeho vlastní zemi dostatek důvěry. Děkuji. Děkuji, pane Van Slovo má paní Lohbiller. Danke, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla jenom vyjádřit ke zprávě o volbách. My máme výbor pro lidská práva a bylo to porovnáno s volbami roku 2004-2005 a bylo konstatováno, že sice teď ženy mají ve větším počtu možnost volit, ale jsou zklamány a nejdou volit. Také to souvisí s nerealizovanými sliby. Slyšeli jsme celou řadu případů, kde eh, pozorovatelé EU a mezinárodní společenství se vložilo příliš pozdě do toho, aby byly zajištěna práva žen volit. Do jaké míry, jistě jste o tom slyšel, do jaké míry je zde snaha usnadnit ženám eh, možnost volit, jakým způsobem se budou informovat z hlediska také budoucích voleb, které budou probíhat. Slovo má paní Omen Reuten. Ehm, ehm, Pane předsedo, já mám obrovskou úctu eh, k panu velvyslanci Sekvi. Víme, že evropská populace si přeje stále méně, aby Evropa se angažovala v Afganistánu. Takže co byste v tomto smyslu poradil, co je možné dělat? Děkuji. Slovo má pan Sloboda. Grazie, prezidente. I have only one question. Um... Děkuji, pane předsedo. Mám jenom jednu otázku dělat eh, práce tak, jak ji děláme my nebo vy, tak eh, pokud to budeme dělat takto, tak jak dlouho musíme tam zůstat? Vy jste hovořil o těch mezích, jež nelze překračovat, ale jak dlouho eh, bude mít ta vojenská mise silnou pozici? Bude to dva roky, pět let, deset let? To by mě zajímalo. Děkuji. Děkuji, pane Svobodo kolega Šakin. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane veleslanče. Já vám e, některak nezávidím vaši situaci v Afganistánu. Hodl jste o nedůvěře v instituce. Moje otázka se týká našich jednotek a humanitárních pracovníků, kteří se podílejí na misích eh, pro rekonstrukci a kteří Eh, mají bez pochyby eh, nejlepší úmysl vytvořit prostředí eh, svobodné a bezpečné. Jsou tady také partnerské organizace a tyto partnerské organizace se také potýkají s problémem porušování lidských práv a podvody. Co si myslíte o tom, že Eh, členové těchto organizací se podílejí na podvodech a na porušování lidských práv. Děkuji. Slovo má kolega Lunáček. Jednu minutu. Eh, Pane Seky, vy jste hovořil o tom, že Afgánci sami musí rozhodnout o svém prezidentovi. Nedávno jsme však slyšeli, že došlo k roztržce mezi panem Gal z mise u OSN. Byla tam roztržka ohledně toho, jak pokračovat. Byla, bylo tam podezření velkého podvodu a já se obávám, že jak vy, tak OSN jste to nějak odsunuli stranou a prostě budete pracovat dále s Karzájím bez na to, co se stalo. Pokud opravdu věříte tomu, že o tom musí rozhodnout Afgánci, tak já si myslím, že tomuto bychom jste se měli věnovat a ne pouze pokračovat v práci se spol- ve spolupráci s Karzájím. Um, jako by se nic nestalo. Vypadá to, že OSN prostě říká, necháme to a nebudeme se už zabývat vyšetřováním. Nemyslím si, že to je nejlepší postup. Děkuji. Paní Lunáčková, slovo má místo předsedo Pasku. Děkuji. Chci vám poděkovat za tento výklad. Čím déle tam zůstáváme, tím více potíží eh, tam máme, když hovoříte o situaci tel- Talibánců z roku 2000-2001 a porovnáte to s jejich pozicí nyní, tak zjistíte, že se Talibánci vrátili a dostali nás do obtížnější situace, než v jaké jsme byli předtím. Takže to je jen jedna poznámka. Jak eh, vážně ale bereme afgánské tradice? Na to se chci zeptat. V tom, co se snažíme implementovat, co se jim snažíme dát, ehm, jako stát, eh, instituce, policii, ve všem, co podle nás má mít moderní stát, eh, protože to je náš cíl, aby se Afghánistán stal moderním státem, aby nebyl uh, útočištěm teroristů. Nehledě na to, že jste dostal 30 vteřin navíc, tak jste hovořil velice krátce. Pane velvyslanče, máme čas přesně na to, abyste nám odpověděl. Máte posledních 15 minut. Děkuji mnohokrát. Než odpovím, je tady jedna věc, která mi, myslím, předtím unikla a byla dosti zajímavá a důležitá. Jeden z poslanců se mě dotázal, jak sladit eh, snahy v oblasti smíření a oblast lidských práv a také práva žen. Chci vám říct si eh, zajímavý příběh. Ten, kdo mi úplně nejlépe a nejjasněji vysvětlil eh, o co má jít, byla eh, regionální poslankyně z Bamiánu, která mi řekla, podívejte, pokud je smíření o tom, alespoň pro mě, že nebudu sedět tady v té provinční radě, že nebudu eh, moci kandidovat, že mé, ženy, že mé pardon, eh, dcery nemohou moci chodit do školy. Pokud o tom je smíření, tak na to zapomeňme. Ale pokud budou ženy moci být i nadále aktivní v politice, tak se o tom můžeme bavit. Tak to je něco, co jsem chtěl říct. To je jedna z těch hranic, za které není možné jít. Rád bych také, abych ušetřil čas, se zároveň zmínil o otázce podvodu obecně. Jednak jsme svědky velké diskuse kolem mise OSN v Afghánistánu. V mém mandátu je jasně uvedeno, že mimo jiné bych měl podporovat misi UNAMA. A přesně o to se snažím. Vždycky jsem se o to snažil, co nejlépe se mohl. Je to pro mne velmi smutný příběh. Také proto, že eh, mám své osobní přátelé mezi zástupci OSN. Já bych se na ten problém podívala z jiného úhlu pohledu. Samozřejmě nemůžeme přistoupit na nesrovnalosti a podvody. Pokud se mne dotážete, eh, v čem spočívají ty nesrovnalosti, respektive zda k ním došlo, tak řeknu ano. Když se mě dotážete, v jakém objemu, tak vám odpovím i já nevím. A čekám, až instituce, které to mají na starost, a zejména ECC, tedy ta komise pro řešení stížností voleb, kde jsou tři cizinci a dva Afgánci. Čekám tedy na výsledky prošetření všech stížností. A poté, myslím, mohu vyvodit závěry. V každém případě se nechci pouštět do toho, abych řekl, že podporuji ten proces, který, jak jsem řekla na začátku, se zakládá na na působení té nezávislé volební komise. Není možné dopředu, jak se podkopávat eh, validitu, platnost těch výsledků, ať už budou jakékoliv. Já si myslím, že to je nesmírně důležité. Pokud je o důvěryhodnost prezidenta, upřímně řečeno, to je na Afgáncích a nejlépe to mohou vyjádřit právě prostřednictvím svých hlasů. Pokud to hlasování bude důvěryhodné. A to právě prošetřuje ta komise pro volební, pro prošetření volebních podvodů. Ano, role žen, úloha žen. Dovolte, abych řekl, že úloha žen v politice v Afghánistánu je klíčová afghánské poslankyně jsou, řekl bych, a je to můj osobní názor, za který nesu odpovědnost, jsou podle mého si vedou mnohem lépe než většina jejich mužských kolegů. Oscar Wilde by řekl, je to můj názor a dělím se o něj, ale předpokládám, že nejsem jediný, kdo je sdílí tento názor je pravda, že účast, volební účast podle těch čísel, která máme k dispozici, že tady volební účast žen byla nízká. Ale dobrou zprávou je to, že počet ženských eh, zástupců zvolených do provinčních rad je vyšší než posledně. A to si myslím, že je dobrý výsledek. Také proto, že na místní úrovni existuje celá řada tlaků o kterých víme. Co dělat proto, abychom posílili roli žen v příštích parlamentních volbách? Už jsem to dříve řekl. Domnívám se, že celkově jde o odpovědnost mezinárodního společenství. Eh, jde o odpovědnost také afgánských úřadů, ale zároveň eh, je to odpovědnost poslanců v jiných zemích. Proč také já na vás to je také, proč na vás apeluji, abyste se více účastnili v Euroafgánském parlamentu právě proto, a to i před volbami, právě proto, abychom podpořili především právě ženy, které mimochodem jsou velmi odvážné a mohly by obrovsky přispět své zemi. A řekl bych, že určitě bychom tu zemi neměli opustit a určitě tam naše přítomnost bude ještě dlouho potřebná. Otázka vojenské přítomnosti to je něco jiného. A kolik let to ještě bude trvat? To nevím, já nejsem generál, já také nedokážu předvídat budoucnost. Ale co já říkám, je něco jiného. Říkám, že je třeba posílit a urychlit proces afganizace bezpečnosti. To je nutným předpokladem pro naše byl proto, abychom ten problém řešili. Ano, na to jsem již, myslím, odpověděl. K afgánským tradicím, ano, to je důležité téma. Naše hodnoty versus jiné hodnoty. Já se domnívám, že ta, ta, ta odpověď zní, že je třeba jít cestou afganizace. Já jsem strávil v Afganistánu již pět let. A můj pocit a mé zkušenosti, je to více než jen pocit, jsou, že vzrůstá hrdost, ano, tato na všech úrovních, hrdost Afgánců na to, a, že se mohou podílet na zprávě své země. Oni si to přejí. A to nejenom pokud je o přítomnost cizinců, tedy ze západu. Eh, řeknu vám zajímavý příběh. Mám jednoho přátele, který byl, přítele, který byl velitelem ve východním Kunáru, což je velice problematická provincie. A čas od času eh, mne tenhle člověk navštíví. V roce 2005 mi pomohl, když jsem musel řešit únos jedné italky. Takže využívám jeho návštěv eh, pro to, abych se tázal na jeho názor. A posledně, když jsme se setkali, jsem se optal, co si, co si myslíš o smíření? A on mi řekl, no podívej, myslím, že musíme rozlišovat mezi afgánskými talibánci a e, talibánci ze zahraničí, protože v mé provincii jsou talibánci ze zahraničí, e, z e, oblastí za našimi hranicemi, kteří nejsou Afgánci. My je tady nechceme, jsou to cizinci. A myslím si, že Afgánci se začínají být stále více vědomi svého vlastního potenciálu. A také si jsou stále více vědomi toho, že už by se měli konečně začít pokusit si ve své zemi vládnout sami. Eh, Děkujeme tedy panu velvyslanci Sekvimu bylo to opravdu velice plodné setkání, velice bohaté. Eh, probrali jsme do hloubky celou řadu aspektů. A to také díky kolegům, kteří se tázali stručně a díky panu velvyslanci, který dokázal tak uh, hutným způsobem odpovídat na celou řadu rozmanitých dotazů. I jak jsem už vyjádřil přání, dnes eh, Začíná spolupráce s vámi zde, s naším výborem. Tato spolupráce se bude nadále rozvíjet a my budeme mít to potěšení se dále setkávat a také přispívat k tomu, aby eh, tato část světa, která trpí mnoha problémy, se dočkala míru a mohla budovat pokojnou budoucnost a hospodářství v civilizované společnosti. Děkuji a teď přerušuji naši schůzi. Pokračovat budeme eh, s kandidát diskuzí o Sacharovově ceně v 17 hodin a to proto, aby mohli přijít i kolegové eh, z dalšího podvýboru. Tato část schůze bude za zavřenými dveřmi.